Zahajuji naše dnešní jednání věnované slyšení Maria Montyho, kterému děkuji za přítomnost. Předloží nám spolu s těmi z vás, kteří zasedali ve skupině na vysoké úrovni, myslím na Alana Lamasura a Guy Verhofstadta. Chci zde také pozdravit Ivajlo Kalfina, kteří se podíleli na práci skupiny na vysoké úrovni věnované vlastním zdrojům, kterými by mohl disponovat rozpočet Evropské unie. Pokud jde o pořad jednání, chci sdělit, že body 4, 5, 6 jsou odloženy, protože zde ze strany rady nic nového není. Jde revize víceletého finančního rámce 2014-2020. Itálie trvá na své výhradě při jednání rady z 13. prosince a za těchto podmínek musíme vyčkat na kroky v odpovědnosti malckého předsednictví. Chtěl bych také sdělit, že Koordinátoři na jednání 8. prosince rozhodli o vypracování zprávy Eko, tedy pro Ekon, společný daňový základ u podniků a zpravodaj bude ze skupiny SAD a při jednání z 9. ledna velká většina koordinátorů byla spokojena s tím, že komisař Ettinger má dostatečné kapacity a schopnosti pro portfolio rozpočet Evropské unie. To, byly, to byla sdělení, která jsem vám chtěl předat a nyní tedy vyslechneme Maria Montiho. Chci zdůraznit politický význam, který je zásadní u skupiny na vysoké úrovni a také práci, kterou povede parlament a zejména rozpočtový výbor, abychom se snažili realizovat doporučení této zprávy. Připomínám, že víceletý finanční rámec 2014-2020 byl schválen s dvojí výhradou, že dojde k revizi v polovině období a ta revize je zatím pozastavena. A druhá podmínka byla, že budeme zkoumat možné vlastní zdroje, abychom doplnili financování rozpočtu. Tato zásadní otázka, která byla na pořadu jednání dnes, závěrečná zpráva byla předána poslancům z, v rámci embarga, měl by být zveřejněn příští úterý, ale bude zveřejněn vlastně již dnes dopoledne, protože toto jednání je veřejné a bude se konat tiskovka. Mario Monti předloží tisku svou zprávu bezprostředně po našem jednání chci také říci, že koordinátoři se sejdou v půl dvanácté dnes dopoledne. Pan Vrhovštad a pan Muresan se rozloučí v 10 hodin, protože se bude konat eh, konference předsedů výboru týkající se Brexitu. A děkuji Zigfridu Murešanovi, že mě zastoupí na této konferenci předsedu. A nyní dávám slovo panu Mariu Montimu pane předsedo. Vážení členové a členky rozpočtového výboru, chci vám poděkovat, pane předsedo, za vaše pozvání a za váš úvod. Vaše, váš výbor má a bude mít významnou úlohu pokud jde o inspiraci a další kroky u této práce. Není to úplně podle původního plánu, nicméně je úplně vhodné, že dnešní jednání rozpočtového výboru, jednání mimořádné podle pořadu jednání, je první přitostí veřejně hovořit o závěrečné zprávě a doporučeních skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích. Konec konců bylo to zde v Evropském parlamentu a v rozpočtovém výboru konkrétně, kdy klíčová úloha vlastních zdrojů byla soustavně zdůrazňována. A víte velmi dobře, jaký je význam financování rozpočtu a ne pouze výdajů pro finanční strukturu Evropské unie a pro víceletý finanční rámec. A kromě toho také víte, jaký to má dopad na institucionální rovnováhu Evropské unie a také na legitimitu a důvěru v Evropskou unii a v její schopnosti dosahovat svých cílů a realizovat své politiky. A není žádnou náhodou, že vytvoření skupiny na vysoké rovni byla iniciovaná vámi, Evropským parlamentem, v kontextu jednání o VFR. A bylo také o to více chválihodné, že vy jako Evropský parlament jste jmenovali do této skupiny některé nejvážnější osobnosti napříč evropských kvalifikací, ale také konkrétně k jednotlivým otázkám a chci vyjádřit skutečně hluboké uznání Alénu Lamasurovi, Guy Frovštatovi a Ivail Kalfinovi, kteří všichni přispěli velmi aktivně, velmi trpělivě a s velkým nasazením práci této skupiny. A v průběhu jednání jste měl klíčovou úlohu, pane předsedo, v řadě veřejných jednání, konferencí a vždy eh, jste projevil hluboký zájem Evropského parlamentu o toto téma. Já chtěl bych také poděkovat parlamentu za umožnění některých, tedy zprostředkování některých kap, administrativních kapacit pro naši práci. Já chápu, že spolupráce v meziinstitucionálním sekretátu byla velmi plodná a užitečná a byla příkladem toho, čeho je možné dosáhnout na základě pragmatismu a dobré vůle. Chci zejména poděkovat vedoucímu pracovní skupiny o vlastních zdrojích a Motaňo. A tady si dovolím politickou poznámku, pane předsedo. Skupina byla vytvořena jako skupina osob, osobností s různými zkušenostmi na vysoké politické úrovni a téměř všechny z nich již měly relevantní politické odpovědnosti v evropských institucích, v členských státech. A skutečnost, že každá ze tří institucí určila tři členy v této skupině, znamená, že i institucionální příslušnost a citlivost sehrala svou úlohu, ale chci zdůraznit, že díky souznění, které vzniklo a které přetrvalo v této skupině, bylo možné dospět k závěrům, které byly v zásadě jednomyslné. Máme devět doporučení, ta jsou jednomyslná s výjimkou drobné poznámky pod čarou drobného nesouhlasu u jednoho z devíti doporučení a myslím, že toto sdělení by mělo být převzato institucemi, až o tom budou jednat, protože po velmi uvážlivé výměně názorů, která trvala dva roky v rámci této skupiny a po tolika vnějších konzultacích lidé, kteří jednali za sebe, ale kteří také cítili odpovědnost eh, vůči své instituci, dospěli k jednomyslné schodě a to na téma, které tradičně bylo velmi konfrontační, zejména mezi parlamentem a radou. Dovolte mi, abych se krátce zmínil o hlavních sděleních této zprávy. A nejdříve bych eh, zahájil několik kritikou toho, co je špatně u vlastních zdrojů, ale jejich zásluhami a tím, co funguje dobře. Naše zpráva obsahuje několik kapitol a doporučení v tomto směru. A mám za to, že, je velmi, eh, že je to velmi důležité, protože to odráží náš meziinstitucionální konsenzus. A pokud eh, bychom pouze bušili do nedostatku, tak eh, bychom okamžitě si znepřátelili celou řadu zúčastněných subjektů a mohli jsme také tedy um, um, umenšit um, to, že bychom byli bráni vážně a že bychom uspěli. Naopak, my jsme se snali, snažili zdůraznit eh, kvality současného systému, zásada rovnováhy, protože rozpočet musí být vždy vyvážený, a stanovení o rozpočtové disciplíně o stropech, o zastropování zdrojů a MVFR, tradiční, tedy celní poplatky, které jsou kritériem toho, jak skutečné vlastní zdroje by měly vypadat, tedy zdroje, které se opraví o hrubý národní důchod a reziduální vlastní zdroje, které jsou dostatečnou, dostatečným stabilním příjmem a nové zdroje daňové, z daňového charakteru, které by mohly nahradit eh, současné příspěvky podle hrubého národního důchodu. A naším cílem bylo rozšířit tento pohled nad rámec tedy ministerstve financí členských států schválením, schvalováním ročních rozpočtů v Brusele a Štrasburku. Také jsme rozšířili vnímání toho, jak by měly být vlastní zdroje využíván nad rámec pouhou, pouhé funkce financování rozpočtu EU a včetně politických přínosů. A jako součást této zprávy jsme také volali po koncepčním vyjasnění A mohu vás ujistit, že to vůbec není akademické, protože je to užitečné, pokud chceme zabránit dialogu hluchých. Tyto nové vlastní zdroje nemohou vyřešit všechny problémy. Demokratický deficit nemůže být vyřešen pouze změnou příjmové strany rozpočtu. Musíme být velmi opatrní, pokud jde o terminologii, která by mohla být provokativní. Zpráva nabízí eh, pracovní definice toho, co znamená příjmová strana rozpočtu a vyjasňuje právní aspekty vlastních zdrojů. Koncept evropské přidané hodnoty není nový, avšak eh, neměli bychom ho odkládat jako vedoucí linku, protože vlastně se stává odůvodněním pro plnou legitimitu kroku Evropské unie, protože to, co je přitažuje v našem postupu, jak jste to zdůraznil, pane předsedo, je, že jsme byli požádáni o to, abychom zkoumali součást příjmové strany Evropské unie. Ale potom ta vnitřní logika a politické vztahy této části a zbytku příjmu, ale také mezi příjmovou stranou a výdajovou stranou. A nakonec vazby mezi rozpočtem jako celkem a samotným opodstatněním raison Evropské unie. To z toho vyplynulo velmi jasně, zcela patrně. A Nebyla to snaha rozšířit náš mandát, ale spíše to byla výzva pro každou z těch tří institucí, když jsme navštívili kvůli konzultacím, tedy abychom zvážili i tyto aspekty, protože nejsou to přímo vlastní zdroje, ale vše souvisí se vším a má svou úlohu, abychom získali globální pohled. Jednu věc bych chtěl zdůraznit, a sice že jsme skutečně přesvědčeni, že koncept spravedlé návratnosti by měl být eh, překonán, abychom také překonali vlastně ten, tu slepou uličku absolutní vyváženosti. My jsme sledovali konvergenci, která se týká toho, že Evropská unie musí řešit eh, nové a ne, nedávné výzvy, zejména pokud je o mobilizaci investic pro řešení bezpečnosti a migrace a je tu silný, silný tlak, aby výdaje EU byly více zaměřené na společné veřejné statky. A odkláníme se od klasického pohledu, že Evropská unie nemá, není mechanismem pro redistribuci. A týká se především mechanismu jak poskytovat našim občanům služby a statky veřejného charakteru a ve, takového veřejného charakteru, který nemůže být poskytnut v dnešní době samostatně členskými státy. A vše, co se stalo v minulých dvou letech, zejména pokud jde o jednotlivé krize, kdy každá z nich byla považována jako naléhavá situace, ale současně každá z nich měla jasně charakter strukturální krize, která zde se trvá. A díky tomu jsme museli zaměřit naše uvažování eh, a uvažovat o tom, které veřejné statky má Evropská unie poskytovat a které by měly být eh, jaké by mělo být finanční založení u těchto veřejných statků. A pouze jsme odkázali na, finanč, na veřejné statky, které by měly být mnohem hlouběji promýšleny do budoucnosti a to se týká zejména obrany Evropské unie. Nedávný článek v tisku hovořil o našem úsilí jako o úsilí detoxifikovat jednání, pokud jde o ten žistvitul. A to je pravda, to je zcela zřejmé a mělo by být, ale musíme na tom opravdu pracovat. Sledovat Eh, společné zájmy a nezaměřovat se do té míry na eh, předalokované eh, toky a opakované tloky a nezabývat se do té míry drahými transfery jako investicemi. Komisař Ettinger zde na slyšení v Evropském parlamentu se vyjádřil eh, o tom, jak to vypadá u něj v Baden-Württembergsku a eh, hovořil o souvislosti s, se společným trhem, politice soudržnosti a eh, strukturálním financováním i jinde. Hovořil o chytrém investování s takzvaným pay-off vyplácením, dřív, dřív, eh, k kterému dojde či, dříve či později, a o tom, že nejenom altruismus je potřebná věc. A také se hovořilo o zdrojích eh, v tom smyslu, že aby byly použity pro celkový evropský eh, zájem pro, aby to bylo, abych se příliš nerozšiřoval. A tak chci dát slovo taky svým třím kole, třem kolegům ve skupině, aby mohli doplnit mou prezentaci a proto nebudu zacházet do detailů. Pokud je o nové vlastní zdroje možné, ale dovolte, abych vám řekl, že jsme je seskupili. skupili Vytvořili jsme technickou analýzu potenciálu nových vlastních zdrojů a máme první skupinu, která se týká jednotného trhu a daňové koordinaci a druhá, druhá možná skupina se týká energetické unie, životního prostředí, klimatické a dopravní politiky. A moji kolegové těchto bodech mohu ještě podrobněji hovořit. A na závěr bych rád vyjádřil eh, roli Evropské, se vyjádřil k roli Evropského parlamentu. Eh, dnes eh, dopoledne se předáme kopii zprávy předsedovi Šulcovi a samozřejmě nebude E, to konec procesu, protože se k tomu budete vyjadřovat vy, e, bude to jenom takový další milník a doufám, že poslouží jako katalyzátor k dalším jednáním. A chtěl bych pochválit všechny tři instituce, protože při příležitosti této práce objevili nový formát spolupráce mezi sebou. Takže podle toho, co Eh, já vím, eh, tak eh, byly ty známé zprávy, které se týkaly měnové unie a dalšího, které byly, to byla velmi, na kterých byla odvedena seriózní, seriózní práce a pokud jde o tuto práci, tak zde šlo o technickou i politickou práci, které se účastnily všechny tři instituce a ne, při, nedali nesme politickou odpovědnost žádné z těchto institucí a myslím si, že to může být model toho, jak dosáhnout konsensu mezi třemi institucemi. A e, ještě jednou bych rád poděkoval, pane předsedo, za vaši neustálou a přesvědčivou podporu našemu úsilí. Chtěl bych poděkovat také členům rozpočtového výboru a vyjádřit přesvědčení, že i nadále budou hrát významnou roli. Děkuji vám, pane předsedo. Merci, le Děkuji, pane předsedo, za vaši prezentaci. Všichni jsme se vědomí významu této zprávy, těchto doporučení, která z ní vyplývají a chápeme, že je zde takový samozřejmě úzké propojení mezi skupinou na vysoké úrovni a třemi institucemi EU a určitě parlament se bude věnovat této zprávě, tak abychom pokročili ku předu a aby rozpočet Evropské unie byl srozumitelný a jasný nejen pro členské státy, ale také pro evropské občany. Vy jste navrhl, aby vaši tři kolegové, tři zde přítomní členové, kteří s vámi spolupracovali, si vzali slovo. Nejprve bych dal slovo Gifrhovštatovi, protože v 10 hodin musí odejít na schůzi, konferenci předsedů. Takže Gi. V první řadě bych se chtěl omluvit eh, svým kolegům, že hovoříme před nimi, eh, když eh, představuje jenom malou část reprezentace Evropského parlamentu. Chtěl bych začít tím, že poděkuji Mariu Montimu. Myslím si, že vyjádřil i mínění parlamentní delegace. Eh, Mario, eh, bez vás, jak jako člověka, který předsedal této skupiny, bychom nemohli vytvořit takovou zprávu. Nepodceňuji obtíže vypracovat takovou eh, podrobnou zprávu, eh, které se účastní, no a te, když se té práce účastní všechny tři instituce. Ale fakt je, že Mario Monti určil, jak jakousi, eh, jakýsi model a myslím si, že tento model se může použít i pro další reformy, které Evropská unie potřebuje, protože eh, nám tato práce umožnila pochopit stanoviska i ostatních stran, aniž bychom bojovali a společně jsme zkoumali, jaké je společné východisko těchto věcí. A eh, za druhé bych chtěl říci, že si myslím, že pokud jde o parlament, tak nejenom tato zpráva by měla být považována za eh, počáteční eh, bod jakýsi víceletého finančního rámce, ale měli bychom se na ní dívat také jako na eh, počátek jednání o Brexitu. Myslím si tedy, že v usnesení, které připravujeme zde v parlamentu, k jednání o Brexitu, o kterém se eh, eh, bude diskutovat v parlamentu na konci února a během března a eh, bude se schvalovat po spuštění článku 50 nebo 15, tak si myslím, že vlastně to bude součástí výsledků nebo eh, závěru této zprávy, eh, protože ve zprávě se hovoří o eh, dopadech Eh, Brexitu, protože eh, při Brexitu nebudou žádné eh, slevy a, bez, a slevy ze slev. Taková je logika, protože logika manželství je, aby to bylo dobré manželství a samozřejmě někdy mohou být, může být určité napětí mezi logikou a politikou. A je zde také zajímavá část této zprávě, která nám ukazuje, jak se podívat na Brexit, jak se na něj dívat a jaké důsledky bude mít pro další víceleté finanční rámce. A třetí věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že to je také první pokus, pokud já vím, zbavit se toho, eh, co nám eh, omezovalo pochopit správně ten takzvaný žist O tom se zmiňoval Mario, když hovořil o rozpočtu. My eh, proč? Protože to, co vám tady prezentujeme a v doporučení čtyři konkrétně, je návrh, kde říkáme, že hrubý domácí důchod, což je vlastně přímý eh, příspěvek eh, členských států Evropské unie eh, nezmizí, ale omezí se. Budeme mít určitý koš, ve kterém budeme mít spotřebu, výrobu a znečištění a tento koš by se měl vytvořit tak, aby automaticky vytvářel rovnováhu na straně příjmů stát, států Evropské unie. Protože pokud jde o produkci, tak fakt je, že některé eh, státy přispívají víc. Eh, když se podíváte na spotřebu, tak jsou jiné státy, které zde eh, dávají vlastně nebo poskytují příjem Evropské unie. A když se podíváme na znečištění, tak zase zde jsou jiné státy, které přispívají víc. Takže když budeme mít tento koš, a budeme mít vlastní zdroje, které se budou zaměřovat na eh, výrobu, spotřebu a znečištění, tak vytvoříme rovnováhu, eh, která nám ukáže, že možná je omezená potřeba eh, přes přeskup, eh, tak, přeskoupení takového nebo takové změny, o takových změn, o kterých jsme předtím uvažovali. Eh, kromě toho se může ukázat, že ta opatření budou dočasná, že zmizí po určitém období, protože to je typické pro politiku. Eh, dočasná opatření v politice navíc se mohou ukázat jako velmi dlouhodobá nebo dokonce trvalá. Takže to jsem eh, chtěl eh, říci a eh, Alan určitě bude hovořit o příloze 4. Já jsem mu nechtěl vzít tuto možnost. Zde chtěl jsem ale se zmínit o té povinnosti, začátku povinnosti, e, abychom zahájili jednotnost rozpočtu. Příloha číslo čtyři, to je, to je komise a proto jsme zdůrazňovali nebo naléhali na to, pane předsedo, aby to bylo tam, byli, říkali nám někteří členové mají určité pochybnosti, my jsme řekli ne, ne, ne, to je tam potřeba zapracovat a já vám potvrzuji tato stránka ve zprávě, že tam bude i v kopii zprávy, která bude, nebo v těch kopiích, které budou poskytnuty ostatním institucím. Takže děkuji, Mario, za veškerou práci, kterou jste odvedl. Myslím si, že to opravdu byla čest. Ještě jednou opakuji s vámi spolupracovat na těchto věcech. Děkuji. Předseda, děkuji, Guy. Takže pan Kalfin. Very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat předsedovi Montimu za to, že řídil tuto práci. Eh, když budu hovořit za sebe, nebylo to těžké, protože atmosféra v pracovní skupině byla velmi dobrá a všichni jsme měli, pracovali ve stejném duchu, abychom zlepšili Evropský parlament, aby byl eh, odpovědnější, transparentnější, efektivnější. A to samozřejmě eh, taky Eh, eh, spolu s koncensem a eh, řízení předsedy vedlo k dobrým výsledkům. Chtěl bych také poděkovat kolegům parlamentu a sekretariátu, protože několikrát jsme za tu dobu se setkali, koordinovali jsme své, svá stanoviska a tak skupina, která reprezentovala parlament v této skupině na vysoké úrovni, poskytovala velmi, dobře, eh, in, velmi dobré informace, věděli jsme, co se děje, jak se to děje a to také byla podmínka pro dobré výsledky. A teď jenom pár věcí, ne ani tak k obsahu zprávy, ale eh, k tomu, abych vás vedl určitým směrem. Podívejme se na tu zprávu jako na scénář. Chceme, aby byl eh, Eh, rozpočet eh, odpovědnější, transparentnější, lépe řízený. Eh, cíl je takový, že polovina alespoň vlastních zdrojů má být generována dodatečnými zdroji. Jsou různé návrhy těchto zdrojů. Máme velmi dobrou technickou analýzu, která stojí za těmito návrhy. A my se v této zprávě snažíme Eh, udělat to, a vy to uvidíte, eh, že ten scénář je velmi pro, dobře proveditelný. Eh, ne, vyžaduje změnu smlouvy, nepřesunuje pravomoci, respektuje princip subsidiarity, takže vlastně se zachovává role národních parlamentů členských států. Na to bych chtěl upozornit. Takže to není problém. A z toho důvodu bych rád řekl, že tento scénář, který navrhujeme, je schůdný. A když teď hovoříme o tom, co lze udělat v budoucnu, je to velmi dobrý nástroj, ale mezi zprávou a politikami je ještě dlouhá cesta, kterou musíme ujít. A tato cesta Eh, nebo tuto cestu musíme podniknout ve spolupráci všech tří institucí, ale taky ve spolupráci s eh, národními parlamenty, s médii, s s dalšími eh, orgány, eh, tak aby evropský rozpočet eh, byl jasný a aby bylo jasné, že Evropský parlament není zázračná věc, aby si všichni uvědomovali, co to je a že je třeba platit daně. Takže myslím si, že to je tedy to, co můžeme dělat ve spolupráci a musíme dělat ve spolupráci s národními parlamenty i s regionálními orgány. A teď to je tedy ten scénář a teď se podívejme, podívejme mimo eh, tuto krabičku nebo mimo Eh, toto. Je to všechno, eh, nebo vyřeší nám to celý problém? Nikoliv. Když se podíváme na celý finanční systém Evropské unie, na rozpočet Evropské unie, národní eh, rozpočty, když se podíváme na další věci, které jsou na pořadu jednání, jako je rozpočet eurozóny a fiskální kapacita eurozóny, tak zde pořád máme daňové poplatníky. Je tedy smysluplné, abychom vytvořili širší kontext, toho, jak e, veřejné finance Evropské unie, které platí daňový poplatník, e, budou efektivnější. A to je scénář, který je možné e, vytvořit na základě zdrojů a na základě zlepšení stávajícího rozpočtu. A chtěl bych, abychom nepřidávali další zátěž na nezatěžovali více občany, aby financování bylo efektivnější, od náro, eh, aby národní finance, aby na národní úrovni všichni věděli, že národní finance jdou na správné místo. A co se udělal správně v tomto evropském rozpočtu? Vezměme migrační politiku, bezpečnostní politiku, eh, bezpečnostní eh, unii. Já si myslím, že zde nejlepší věc je koordinace koordinované úsilí. Takže když začneme eh, myslet od samého začátku, jak by měly vypadat evropské finance, eh, tak zde vidíme eh, eurozónu, národní finance a jejich koordinace a flexibilitu rozpočtu Evropské unie a jak ho mm, mobilizovat, eh, aby se eh, řešily problémy, eh, včetně vícelet, nebo v rámci víceletého finančního rámce. Je to ambiciozní scénář, který může předpokládat určité změny ve smlouvě. Víc politického úsilí bude vyžadovat určitě od členských států, ale toto je takové globální myšlení. Nebo když se podíváme globálně na to, co navrhujeme, tak si myslím, že evropské instituce mohou dále rozvíjet veřejné finance ve všech částech veřejného financování. A pokud jde o časový rámec. Když začneme Brexitem, tak je zde několik věcí, které nám tvoří takové okno příležitosti. A eh, Brexit samozřejmě bude záležitost velmi problematická a obtížná, především z hlediska rozpočtu. A velkým problémem je tady, že musíme eh, žádat o konsenzus eh, lidi. Teď nejde jenom o to, že eh, by se říkalo, nebo že bude někdo říkat, že Britové udělali chybu, že tomu nerozuměli. Pokud roz, počet eh, nebude zcela srozumitelný. To znamená, že vysvětlíme, že vysvětlíme, jak funguje všem občanům Evropské unie, tak pořád budeme mít nebezpečí dalších Brexitů. A jde o to, jak občané totiž pociťují výhody Evropské unie. Brexit tedy je zde jedním ze silných faktorů a dalším je víceletý finanční rámec. Pokud vím, tak eh, letos eh, eh, komise začne pracovat už na dalším víceletém finančním rámci u, budou se, bude se diskutovat, nebo na první návrhy už jsou na stole všech tří institucí. Je velmi zajímavá otázka, kdy bude přijat nový víceletý finanční rámec, protože určitě to bude potřebovat, příprava bude vyžadovat určitý čas, ale každopádně je zde spousta problémů, ale je zde určité okno příležitosti, které začíná teď a zhruba Eh, obdobou za dva roky, kdy bude eh, schvalován, eh, kdy můžeme udělat změny ambicioznější anebo ne tak ambiciozní, jak si představujeme, pokud politická situace proto nebude vhodná. Chtěl bych tedy poděkovat vám všem za podporu této zprávy a myslím si, že to může být nástroj, který přispěje ke zlepšení finanční, financí. Děkuji a dávám slovo Alenu Lamasurovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl vzdát hold Mario Montimu, nejenom ze zdvořilosti, ale protože všichni, všichni, kteří se účastnili práce skupiny na vysoké úrovni, víme, že by se nám nebylo podařilo dosáhnout tohoto textu, který byl schválen, eh, jak zde zaznělo, jednomyslně s malou výhradou, poznámkou pod čarou eh, ohledně jednoho z návrhů. A což je politicky nesmírně důležité, je to, že můžete si ověřit, že v těch doporučeních, která jsou předložena, máme zapracovány návrhy Evropského parlamentu z před několika lety. Máme tam hodně návrhů, ten duch jejich, obsah, formální návrhy, které Januš Levandovský jakožto komisař pro rozpočet předložil jménem Evropské komise v roce 2013 a tyto návrhy, tyto náměty nezavazují pouze parlament a komisi nyní, ale vlastně vzešly z orgánu, ve kterém byla zastoupena také rada. Rada, která odmítla otevřít, zahájit eh, tuto záležitost v roce 2013, ale te, která tentokrát bude nucena to zahájit, zejména vzhledem k příštímu víceletému finančnímu rámci. Rád bych připomněl, že tato zpráva, tento text je skutečně zásadní. Téměř nikdy jsme o tom nehovořili v těch velkých veřejných debatách o, o Evropě. A je to jeden z velkých eh, chyb, jedna z velkých chyb Evropské unie. Evropská unie má ambice, které neustále rostou, finance, politiky, které chtějí být eh, světové politiky ale hovoříme zde o nedostatku. A toto téma je už celá desetiletí tématem parlamentu a bylo skutečně zapotřebí, aby rozpočtový výbor přesvědčil nejprve parlament, potom aby parlament přesvědčil Evropskou komisi a nyní, abychom vlastně zahájili také debatu v radě. Vzhledem k tomu, že se jedná o daňové záležitosti, tak rozhoduje rada musí rozhodnout jednomyslně, parlament k tomu vydá stanovisko, ale toto stanovisko nezavazuje politicky radu. To znamená, že ta politická bitva teprve teď začne. V obecném ovzduší, které tedy ve všech našich zemích, jak již zde připomněl Guy nebo Ivajlo, je zde určitý skeptici, skepticismus, který se neomezuje bohužel na Spojené království, takže klima není příliš příznivé pro Evropskou unii v současné době. Je to velice citlivé téma navíc. Když politik v nějaké debatě dá do jedné věty slovo rozpočet a Evropa, tak si není jistý tedy, že, vůbec, že bude mít standing ovation. A ta myšlenka spontánní všech národních poslanců, všech hlav států, všech média, všech médií je taková, že pokud chcete zvyšovat evropský rozpočet, tak zhoršíte, zvýšíte veřejné výdaje, náklady daňových poplatníků. Jsou to stále ti samí daňoví poplatníci, kteří toto platí, platí, jak již řekli mý kolegové. A to všechno znamená, a to je to poselství, které bych zde dnes ráno chtěl vám tady přednést, že jsme si uvědomili v práci skupiny na vysoké úrovni, že je zde nyní jiná politická dimenze, kterou musíme otevřít. Nebylo to součástí našeho mandátu ani v rámci naší kompetence, ale je zde skutečná politická iniciativa je to, mm, že musíme prokázat, že jedno euro navíc utracené v Bruselu umožní ušetřit jedno euro a dokonce více než jedno euro v národních hlavních městech. A to je přenesení principu subsidiarity do rozpočtu. A co je velmi zvláštní, a to je velký nedostatek naší smlouvy, my jsme do smlouvy zapracovali princip subsidiarity, definovali jsme ho, popsali jsme, zavedli jsme do Lisabonské smlouvy také postup, který umožňuje národním parlamentům kontrolovat, zda princip subsidiarity je dodržován v rámci těch postupů červené karty, žluté karty a tak dále, ale to neplatí pro právní kompetence. A dosud žádná instituce, žádná, opakují, instituce, ani rada, ani ku podivu komise, dokonce ani náš parlament, se nezabývali systematicky tím, jak ta rozpočtová dimenze, a dimenze v souvislosti s principem subsidiarity funguje. Musíme zavést princip, podle kterého, když rozhodneme, že například nyní v, v poli, bude společná asilová a imigrační politika, jak je to naplánováno ve smlouvě a jak se to postupně dva roky asi zavádí v těch relativně chaotických podmínkách, které známe. Když tedy přijmeme takovéto rozhodnutí, tak je potřeba se ujistit o tom, že opravdu se převede do unie, ne, na Unii nejen ty kompetence, ale také prostředky, to znamená finanční prostředky a lidské prostředky, k tomu, aby tato kompetence mohla být skutečně provedena, realizována. Jinak prostě budou všichni zklamáni, veřejné mínění bude zklamáno, budou říkat, Evropa opět neposkytuje výsledky, opět zklamala opět to nefunguje přijímáme rozhodnutí, stanovíme si cíle, ale když nemáme prostředky, tak se prostě nic nestane, nebo se to stane příliš pozdě a příliš má nedostatečně. A my musíme, a to je ten návrh, který předkládám, zkontrolovat, zajistit, že pokaždé, když se vytváří nějaký evropský úřad, nějaké oddělení nebo služba nebo agentura evropská, jako když se vytvořila Evropská centrální banka, tak ji musíme vybavit nezbytnými prostředky k tomu, aby mohla vykonávat své kompetence, své pravomoci, ale musíme se také ujistit o tom, zajistit tedy, aby na národní úrovni, případně subnadnárodní, aby ty prostředky byly eh, omezeny podle proporcí, tedy aby to bylo poměrné. A to není to, co se dělo do posud. Když se vytvořila služba vnější činnosti, Evropské unie, tak jsme dbali na to, aby byla vybavena nezbytnými lidskými prostředky, 3 tisíce, 4 tisíce lidí, diplomatů, ale v takové ve velké zemi, kterou znám velmi dobře, ministr zahraničí garanto, zaručil oborům, že neumožní vytvoření jedin, nebo se nestrať, nepřijde o jedno jediné pracovní místo, kdy se vytvářejí místa pro diplomaty na evropské úrovni, což je zdvojování funkcí, tedy zdvojování pracovních míst. Dokonce zde v rozpočtovém výboru návrh nábytku, koup na, koupy nábytku v pro službu vnější činnosti v Pekingu nebo v Tokiu. Znamená to, že je v podstatě 29. ambasáda, která se vytváří v Tokiu. Ano, přesně tak. Naše politika je společná zahraniční politika a jedna síť diplomatu na evropské úrovni, ale místo toho my si vlastně ponecháváme národní sítě. A uvedl bych ještě jiný příklad, malá země, nebudu uvádět jaká která byla velmi postižená finanční krizí 2008-2009, zrušila čtyři velvyslanectví v zahraničí a když nastaly lepší časy, tak znovu obnovila ty čtyři velvyslanectví v zahraničí, které nesloužily k ničemu. Stejně tak jsme zcela nechali plavat jeden z velkých cílů v rámci Evropské úmluvy, a to byla spojení našich eh, konzulátů nebo kon, a nebo ta skutečnost, že v afrických zemích například, že konzulové bude, systém konzulu členského státu, který z určitých historických důvodů souvisejících s tím, co se odehrálo v 19. a 12. století, má privilegované vztahy, slouží také jako konzulární služby pro 28 ostatních členských států. Na to se prostě zcela zapomnělo. Agentura Frontex, zvýšili jsme rozpočet na 500 milionů, že jsme vlastně vytvořili tu evropskou eh, hlídku. A vlastně v souvislosti s vytvářením těchto hlídek by se měly nejména o tolik snížit národní pohraniční stráže. Ale toto je věc, kterou už, o které už potom nikdo nemluvil, to se prostě neřešilo. A to je téma, kdy samozřejmě národní orgány jsou opravdu velice hysterické a nepřátelské samozřejmě. Ministři budou se k tomu také stavět negativně. Ale současně musí zajišťovat value for money a mnoho z nich musí tedy snižovat pracovníky na národní úrovni. Takže ano, ono to může být dobrý argument, kdy řekne, ano, já snižuji počet úřadníků nebo diplomatů v tom mém státě, protože tam se zvýšil nebo vytváří se ta a ta služba na úrovni Evropské unie a jsou to kompetence EU nebo to bude mít také pro národní úředníky eh, možnost pracovat na úrovni evropské úrovni a nikoli pouze na národní úrovni. Stejně tak to platí pro, zmínil jsem se o azylové a migrační politice Evropské unie. Takže dosud žádný členský stát neargumentoval tímto a všechno se tedy odehrávalo, jako by členské státy akceptovaly to, že převedou kompetence Unie v rámci smluv Tedy všechny ty návrhy, které děláme, říkají, je potřeba prostě plně dodržovat smlouvy. Všechno se tedy odehrávalo tak, jako by členské státy souhlasily s převedením těch právních kompetencí, ale za podmínky, že se zachovají finanční a lidské prostředky na to, aby se ty kompetence mohly vykonávat, které ale už nevykonávají. Ale pokud chceme získat podporu veřejného mínění, tady u této vysoce citlivé otázky, tak musíme být schopni dokázat, že jedno euro utracené v Bruselu umožňuje ušetřit nejméně jedno euro a v některých případech mám na mysli některé agentury. Výbor pro rozpočet zná toto téma velice dobře. V některých případech to umožní třeba ušetřit 28 euro v členských státech. A já navrhuji, abychom zavedli určitý mechanismus, postup, Zda k tomu tedy máme zapojit eh, účetní dvory, národních států je samozřejmě potřeba spolupracovat s národními parlamenty v určitém okamžiku tak, abychom tedy zavedli tady tento, tuto rozpočtovou dimenzi v souvislosti s principem subsidiarity. Vytváříme Evropskou unii se s konstantními náklady, s konstantními daněmi, kdy je skutečně ta základní filozofie zatím, že některé kompetence, pravomoci, ne všechny ty, které jsou naplánovány ve smlouvě. Pokud se vykonávají na národní úrovni, tak se vykonávají za nižší náklady a efektivněji než na národní úrovni. Takže zorganizujme to takto, abychom to mohli ověřit. Děkuji. Děkuji. Váš úkol se týkal vlastních zdrojů. Abychom dokázali vyléčit Evropský parlament své rozpočtové schizofrenie, kdy se zabýval vždy pouze výdaji. Ale aby to bylo možné, musíme se zabývat nejen zdroji, ale i výdaji. Děkuji vám za vaše prezentace, pánové, a nyní dám slovo členům rozpočtového výboru a v první řadě prvním našim zpravodajům k vlastním Janu Januš a chci upřesnit, že z důvodu úspornosti ani snad ne, ale díky neplánovaným okolnostem nemáme tlumočení z polštiny. Nebudu protestovat. Je to zvládnutelné. Děkuji za příspěvky, prezentace a zejména za obtížné splnění úkolu. Byla to jedna z nejobtížnějších misí předložit eh, tuto zprávu v takovém ovzduší v Evropě. Kritické hodnocení současného systému je jednodušší součástí, avšak ve zprávě máme náznaky, co se daří. A to je správné. A já podporuji tento příspěvek a je také důležité upozornit na různé účetní systémy v Evropské unii, kdy srovnávání mezi státy je obtížnější. Považuji za velmi užitečné, že máme tu koncept přidané hodnoty, protože to je překonání zásady žustotu a rozpočtu pro Brusel. Celé tyto diskuse, takže vlastně zbavujeme eh, tuto diskusi určitého zamoření a představení kandidátů pro nové příjmy. Srovnáváme to s naší prezentací z roce 2011 a kritéria byla víceméně stejná a stejné předpoklady. Žádná změna smlouvy, žádné navýšení nákladů. A možná i některé stejní veteráni, včetně Stefana Lenera, pokud je o studii proveditelnosti. Dotkli jsme se některých nových poplatků a daní u elektřiny a dalších. Ale kromě toho je tu pokus eh, čelit novému vývoji a realitě, novým odpovědnostem Evropské unie, pokud jde o bezpečnost, migraci, eh, vnější odpovědnost, eh, finanční nástroje, které jsou uplatňovány v rámci VFR 2014-2020. FSI, svěřenecké fondy, které jsou kriticky a rozpočet eura, eurozóny. A to je také můj přístup. Minimálně zjednodušení příjmové strany je příležitostí, ale po roce 2020 nám bude scházet 5 nebo 6 miliard euro díky Brexitu a to je čistá pozice Spojeného království. Doporučení jsou opatrná, realistická, ale je to také tak s politickou vůli. Mario Monti má pravdu, týká se to politické vůle, jak budeme pokračovat. A nastává čas politiky. A politika je věcí vnímání a pouze důvěryhodnost Unie a přidaná hodnota evropského rozpočtu závisí na důvěryhodnosti a ta nám pomáhá pokračovat ku předu s, se snížením tedy hrubého domácího důchodu. Děkuji za vaši snahu, úkol byl splněn a nyní dostává čas politiky. Děkuji. Gérard Depré. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, všichni předřečníci chci poděkovat panu Montimu a všem účastníkům, protože kvalita dokumentu eh, souvisí kromě inteligence předsedy také s eh, kvalitou a dynamičností všech účastníků. Chci také vyzdvihnout, je to vzácné na evropské úrovni, odbornou úroveň dokumentu, která nebrání jeho čtivosti nemusíte být profesionálem komunitární mluvy, abyste pochopili, o čem je řeč. A chci zde poděkovat všem, kteří si dali práci a připravili dokument, který je odborný na vysoké úrovni odbornosti, ale současně vysoce čtivý. Chci vyzdvihnout politickou inteligenci tohoto dokumentu. O tom hovořili někteří řečníci také realismus toho dokumentu držíme se rámce smluv, nepouštíme se okamžitě do politiky změny smluv se všemi problémy, které to představuje a jako řada řečníků uvedla, držíme se rámce rozpočtové neutrality bez tedy navýšení fiskální zátěže pro členské státy, pro veřejnost. To je zásadní věc. A také trvale připomínáme to, co je to rozpočet? Rozpočet, to nejsou jenom zdroje, ale jsou to zdroje, které jsou vynakládány pro určitou politiku. A diskuse, kterou povedeme o vlastních zdrojích, je neoddělitelná od zásadní diskuse o charakteru evropských politik a zejména nových evropských politik, které je třeba realizovat. Za čtvrté, Domnívám se, že dokument eh, také definuje, která je vodná chvíle. Řekli to všichni předřečníci, bude třeba vyjednat nový finanční námec, ale Brexit bude mít pozitivní dopad, alespoň v tom, že sníží zdroje, sníží příjmy Unie a vytvoří problém, který bude třeba řešit. A tady se obracím na předsedu a na účastníky. Otázka, která není zmíněna. Otázka tempa aplikace. Myslím, že všichni se shodneme, abychom řekli, že je třeba využít jednání o výsledném finančním rámci a Brexitu, abychom problematiku vlastních zdrojů vrátili do diskuse, která bude neoddělitelná od, od debaty o novém víceletém finančním rámci. Pokud jde o aplikaci, tady se to týká pana Montyho i pana Levandovského a těším se na spolupráci s ním. Můžeme předpokládat eh, postupnou aplikaci mechanismu vlastních zdrojů. Vysvětlím to. Brexit vyvolá snížení příjmů. Abychom kompenzovali toto snížení příjmů v eh, čistých číslech, se můžeme zaměřit buď na zvýšení příspěvků podle hrubého domácího důchodu členských států a můžeme to kompenzovat systém vlastních zdrojů. Alespoň v tom. Můžeme také v rámci VFR eh, využít možnost, kdy financování nových politik či navýšení rozpočtových strukturálních prostředků pro nové politiky bude financován z vlastních zdrojů. Neříkáme členským státům, Odteď příspěvky HDD už neexistují, to tam neuvádíte v dokumentu, ale vytvoříme mechanismus, který postupně bude nabíhat. Nejdříve bude kompenzovat ztráty plynoucí z Brexitu a postupně vlastně bude financovat nové politiky či navyšovat rozpočtové prostředky pro politiky, které považujeme za prioritní. To je otázka, kterou směřuji na pana Montyho, na členy panelu. Můžeme úvahy směrovat eh, k mechanismu postupného náběhu eh, systému vlastních zdrojů. A poslední věc, vy v jednom odstavci zdůrazňujete to, že od nynějška bychom se měli snažit definovat veškeré zdroje, které nebyly posouzeny jako nové zdroje. A může, bych, může jich být celá řada, nehovořím o pokutách jenom, ale uvedu příklad. Komise navrhuje systém předběžného povolení pro všechny cizince, kteří budou chtít vstoupit na území Unie. To, byl, to je návrh předložený komisí. A můžeme to dělat jako američan říci, toto povolení, toto předběžné povolení bude stát 10-15 euro. Stanovíme částku Zpráva vnějších hranic je operativně prováděna členskými státy, ale je to společná hranice. A tudíž příjmy, které, při, které jsou tedy vyvolány na společné hranici, mohou eh, plnit rozpočet Unie, protože je to mechanismus kontroly vstupu na území Unie. Mohli bychom se snažit o obecnou zásadu, kdy všechny přímé zdroje, které plynou z eh, eh, aplikace politik, kde byla pravomoc přenesena na Unii, tak ty příjmy patří Unii. To je poměrně jednoduchý mechanismus, který by mohl být uplatněn. Takže, pane předsedo a vážení členové komise, můžeme se eh, pokusit o postupný dynamický náběh systému a měli bychom se zaměřit také na vyhledání obecné zásady, kdy některé příjmy, o kterých jsme zatím neuvažovali, mohou být využity a zajistili bychom tak postupný náběh systému. Děkuji vám, děkuji. A nyní předáme slovo koordinátorům skupin. José Manuel Fernández. Děkuji, pane předsedo. Jsou zde určité otázky, které vyvstávají, ještě kromě těch otázek, které zde už položili mý kolegové. A to mě vede k tomu, že bych chtěl poblahopřát a poděkovat zejména Mario, Mont, Mario Montimu za tuto práci. Díky této schůzi, schůzi můžeme vidět, že zde došla ke skutečné schodě ohledně těch témat, která se řeší. Je to zejména, jak se zacházet s evropským rozpočtem v budoucnosti, který je stále velmi ambiciozní, pokud jde o cíle, které si vytyčuje. A Říká, uvádí se také, že se bude čerpat z HDP, ale to vytváří také určitou nedůvěru. Říkáme občanům, že je, jsou zde určité cíle stanovené do roku 2020, jako je boj proti klimatickým změnám, eh, tedy eh, územní soudržnost, vzdělávání, školství. A to představuje 1% HDP Evropské unie. Pokud bychom zvýšili tuto částku, tak bychom museli tedy říci, co, jak využijeme tento rozpočet. Otázka vlastních zdrojů, samozřejmě, ta bude vnímána evropským um, veřejným míněním a my musíme to veřejné mínění přesvědčit a musíme zejména také přesvědčit náro i jednotlivé členské státy. Uh, a toto je právě ta přidaná hodnota toho dokumentu. Já pro mě se těžko definuje, jaká je přidaná hodnota rozpočtu Evropské unie. Nevím, jestli to můžeme vždy dokázat, ale s určitými eh, pevnými a solidními důkazy, kterými bychom to mohli podpořit, že jedno euro utracené v rámci evropského rozpočtu umožní um, uspořit minimálně jedno euro. Nevím tedy, zda má vyšší cenu než jedno euro utracené v 28 členských státech. Bohužel musíme prodávat Evropu takzvaně. Jsme bohužel nyní spíše v defenzivní eh, poloze, takže Musíme spíše tedy dokazovat účel toho jedna eura. Neexistence nebo nedostatečná mobilita mechanismů na evropské úrovni, které by zaručovaly finanční stabilitu. Dále nedostatečná nebo neexistence společné politiky pro řešení uprchlické krize a je potřeba také říct, jaké jsou její dopady na rozpočet, kolik to stojí. Takže tyto negativní argumenty je prostě potřeba s nimi bojovat. Já vím, že tento rok je možná nebude vhodný pro to, abychom vedli tuto debatu. Budou volby ve Francii, v Nizozemsku, v Německu. A tyto volby by mohly určitým způsobem narušit nebo znamenat překážku v debatě o těchto natolik důležitých otázkách souvisejících s vlastními zdroji a evropským rozpočtem. A potom je také potřeba mít na paměti to kritérium jednoduchosti při používání vlastních zdrojů. Musíme říct, kdo je způsobilý pro prostředky z tohoto rozpočtu. Musíme také hovořit o eh, správném využití. Musíme snížit, odstranit ty slevy. Určitým způsobem je prostě odstranit z toho rozpočtu. Potom je zde další bod, který, o kterém se zmínil eh, kolega Gerard Depre. Příjem Evropské unie tedy by mohl být například eh, příjmy DPH z elektronických knih. Kole... Jaké jsou ztráty DPH v Evropské úrovni. Udělali jsme ty výpočty, ztráty jsou obrovské a pouze díky společným akcím v celé Evropské unii, pokud se státy spojí a budou působit společně proti tomuto, tak to umožní bojovat a snížit tyto ztráty. A potom by bylo možno protože žádná země sama se nemůže vyhnout, nemůže efektivně bojovat eh, proti ztrátám na DPH z elektronických knih. To je jeden z příkladů, mohl bych se zmínit o mnoha dalších příkladech eh, týkající se ztráty příjmů, které by mohly poplynout do eh, rozpočtu Evropské unie. Pokud se týká změny smlouvy, tak se v tomto návrhu textu uvádí, že daňoví poplatníci nebudou penalizováni, že nebudou tedy muset eh, platit nějaké více náklady nebo nést na svých bedrech další tíži těchto vlastních zdrojů, je také potřeba zaměřit se na efektivnost a říci, že tedy existence vlastních zdrojů umožňuje radě mluvit a debatovat o politikách, nikoli v jednotném čísle, ale v množném které eh, vlastní zdroje, tedy získání nových, eh, skutečných vlastních zdrojů by umožnilo eh, vlastně roz, odstranit to rozlišování mezi čistými pláci a čistými příjemci a tato debata by se mohla vést efektivněji, protože často to je jediná obava, jediná starost ministrů financí i když by měli diskutovat o jiných relevantních politikách Evropské unie. Takže i když by to mělo odpovědět na otázky, které tedy požadují evropští občané. Takže ještě jednou blahopřeji k této práci a děkuji za ní jménem rozpočtového výboru, museli jsme bojovat, sledovali jsme vývoj tohoto dokumentu, dělali jsme, co jsme mohli, tak, aby ty skutečné vlastní zdroje se zhmotnily při příští revizi víceletého finančního rámce gar, Zabal. No, děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych také začala tím, že poděkuji panu Montimu za to, že předsedal této skupině na vysoké úrovni a jak už mnozí řekli přede mnou, bez jeho příspěvku a bez jeho eh, do, eh, díky kterou dobře řídil tuto skupinu, bychom eh, se nedostali, by se tato loď nedostala bezpečně do přístavu. Máme spoustu informací, které musíme podrobně prostudovat. Jak říkal pan Monty v tomto svém prvním mandátu, tato část příspěvků nebo zdrojů se musí vidět v kontextu eh, rozpočtu a eh, celkových prostředků, eh, takže máme spoustu práce před sebou. Chtěla bych také poděkovat zástupcům Eh, nebo poslancům, kteří pracovali na této zprávě a kteří přispěli k tomu, že jsme vždycky byli dobře informováni a umožnili, aby poslanci přispěli svými myšlenkami, aby vyjádřili své pochyby. Takže nyní máme dokument, na který jsme čekali a máme základ, na kterém můžeme pracovat. Mám dvě připomínky. První věc. Velmi se mi líbila ta věta o tom, že musíme desintoxikovat, odstranit jed, který zde je. A já bych zde přidala ještě další desin toxikaci, kromě toho, že stvetur, protože ten, vícelet, ten víceletý finanční rámec je věc, na kterou se díváme hodně. Ale pokud jde o eh, jednoleté eh, Eh, rámce, eh, eh, tak zde nehovoříme o intoxikaci a členské státy mají čísla na jeden rok a říkají, já mám tohleto v národním rozpočtu na jeden rok, je to moje maxima, maxima, je to limit, do výše kterého mohu utrácet a nezajímá mě eh, žistvitu a nic dalšího. To je limit, který prostě mám a tím se musím říci. Takže si myslím, že tohle to je další téma, kterým, kterým bychom se měli eh, zabývat eh, v rámci, v rámci těch vlastních zdrojů, jak říkal kolega Fernandez, protože to musíme tento jed odstranit z evropského rozpočtu. Taky jsem líbilo to, co bylo řečeno o subsidiaritě a vyjádření subsidiarity účetně v rozpočtu. A e, Toto je možná téma, které je ještě více tabuizované. Ale když se podíváme na výzvy a priority, které máme na stole jako Evropská unie, tak ten rozpočet 1% není, nebo ten příspěvek 1% není dostatečný. A je tedy potřeba využívat i vlastních zdrojů proto, abychom vůbec mohli uvažovat o tom, jak to dělat. Veřejné investice, které potřebuje Evropská unie, krize, im, eh, způsobená imigrací. To je věc, která se nevyřeší jenom eh, politikou bez peněz. Dále ty výzvy, které máme, pokud jde o bezpečnost a obranu, to je další velká eh, priorita Evropské unie, další velké téma a nevyřeší se, eh, nevyřeší to eh, pár milionů nebo dokonce miliard er, eur. Eh, je jedno procento dostatečné pro to, abychom mohli řešit všechno, co řešit musíme. A nakonec mám, chci říct, že mám strach, že jsou určité skupiny, které se chtějí zabývat jenom výdaji a změnami výdajů v této zprávě, protože vím, že někteří, aby se nemuseli dívat na druhou stranu, tak se budou dívat jenom na tuto jednu stranu eh, výdajovou. Je to jedna z nejdůležitějších zpráv, která vznikla v Evropské unii. A eh, příštích 30 letech. Z ní budeme moci vycházet. Eh, to je nám jasné, alespoň tady v našem výboru a budeme pracovat eh, na návrhu tohoto výboru, abychom měli rozpočet, který, Evro, který Evropská unie skutečně potřebuje a abychom přesvědčili euroskeptiky, že Evropská unie je velmi eh, dobrý výmysl lidstva. Děkuji. A to bude také přidaná hodnota výboru pro rozpočet, říká pan předseda. Pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl se připojit k poděkování panu Montehmu a jeho pracovní skupině za zpracování této zprávy a domnívám se, že tato zpráva je nádherná šance pro nás abychom se skutečně zásadně zamysleli nad všemi zásadními otázkami souvisejícími s rozpočtem a abychom o nich také diskutovali. Diskuse to znamená samozřejmě také, abychom eh, potom, eh, aby vyšly z této debaty nějaké výsledky. Chtěl bych říci, že co se říká posilování, převádění financování EU z vlastních zdrojů, tento postup by se určitě měl zjednodušit. A tím s tím také souvisí to, že část té debaty, a to konkrétně otázka, jak vysoké, vysoký by měl být rozpočet, tak ta je vlastně tomu podřazena, protože na jedné straně by mělo být jasné, že když bychom zde chtěli definovat výši rozpočtu vlastními příjmy, tak by to také měla být ta výše těch eh, výdajů eh, na stejné úrovni. A myslím si, že je velice důležité, abychom při rozpoč, rozpočtu zpracování rozpočtu se zabývali způsobem zpracování rozpočtu a také jeho výší, protože jinak bychom velmi rychle a snadno zjistili, že je zde spousta myšlenek, nápadů, které jsou možná dobré, ale vš, každý, vš, každý by je chtěl financovat, ale nebyl by dostatek prostředků, takže myslím si, že bychom se měli omezit v tomto parlamentu na ty eh, relevantní záležitosti. A to se asi nestane. Vidím zde tedy velké nebezpečí, uh, že by se vytvořil určitý automatismus v tom, že by se vydávalo stále více a více peněz. Tady ty příspěvky, které jsme zde vyslechli, ze všech vyplývalo, že je potřeba, abychom měli dobré projekty, které by se měly financovat, ale ty prostředky, které máme, na to prostě nestačí. Ale ono je normální, že Eh, není možno splnit všechna přání, existuje stále více přání. Co se týká příkladu té asilové a migrační politiky, tam vlastně eh, by měly výdaje Evropské unie přinášet přidanou hodnotu. To je samozřejmé, to je samo sebou. Víte, kolegyně a kolegové zde v tomto výboru, že já velmi obhajuji tu myšlenku, že bychom v oblasti asilové politiky měli vydávat více peněz Evropské unie, ale myslím si, že nejprve musí k tomu existovat funkční společná asilová politika. Kde je ta společná asilová politika? Já ji zatím vůbec nevidím, takže než budeme mluvit o financování, tak musíme nejprve stanovit ten základ pro to, ty základy. A tady si myslím, že skutečně pokud budeme čestní, často se hovoří hovoří o klimatu. Já si nedokážu představit, že jedno euro vydané zejména v zemědělské politice tvoří skutečně přidanou hodnotu ve srovnání s výdajem jednoho eura v členském státě do zemědělské politiky. A myslím si, že tato otázka je zásadní. To neznamená, že bychom se měli vzdát solidarity. Ne, to vůbec ne. Já pocházím z Německa. Německo je čistý plátce a já se domnívám, že peníze, které Německo vydává, tak by mělo být dobře investované peníze do funkční EU, ale já si kladu otázku, zda všechno to, co se vlastně financuje, zda opravdu také musí být financováno. Já si myslím, že zde bohužel vytváříme také mnoho neužitečné a zbytečné byrokracie a myslím si, že v souvislosti s touto zprávou bychom se měli bavit o tom, jaká by byla dobrá funkční Evropská unie, jak má být strukturována, co skutečně má financovat, za co má nést odpovědnost. A teprve, až odpovíme na tyto otázky, tak se můžeme zamyslet nad tím, zda jsou nějaké lepší možnosti financování než ty stávající. Já se domnívám, že pokud Mohli bychom říci nadšeně hurá, tím by odpadl část debaty, protože EU má vlastní zdroje, ale myslím si, že by to bylo kontraproduktivní pro ty kritické analýzy toho, co musíme udělat právě ta otázka, co musí konkrétně Evropská unie financovat. Děkuji předseda, děkuji. Nyní dávám slovo panu Tarándovi. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Monty a pane Lamasuru a děkuji všem, kteří se podíleli na vypracování důležitého dokumentu. A sdělím vám tajemství. Je to věc, která je zřejmě velmi zajímavá, protože to bylo odcizeno z mé přihrádky. A takže je to věc, která je asi široce čtená. Stojí to za přečtení. A mohu říct si, že možná to přichází trochu pozdě. A trvalo to déle, než se čekalo. A na to zapomeňme. Dle mého názoru Evropská unie jako teoretický koncept, a nikoli jako instituce, jako představa jako idea nemůže existovat bez přímé vazby k občanům. A jedna z nejcennějších vazeb pro občanů je placení daní. A proto, kdykoliv je to možné, se přimlouvám za to, aby e- evropští, evropští občané byli součástí procesu. Že teď platíme daně v členských státech a potom vláda nějak rozhodne, co s tím a jak postupovat, ale ta přímá vazba by nám zajistila, že Evropa bude vnímána jako náš společný projekt a ne jako projekt někoho v Bruselu nebo Berlíně nebo jinde. Proto se mi velmi líbil návrh týkající se DPH, eh, o tom se dlouze mluví. A je tu jenom jedna otázka, kterou bych chtěl položit. Vzali jste také v úvahu eh, regresivní dopady takové daně. A můžete očekávat, že v chudších zemích to bude více kritizováno než jako určitá zátěž pro daňové poplatníky. A co, bych, co bychom měli dělat pro zajištění větší transparentnosti, abychom utvořili ten rámec pro občana, abychom byli schopni potom ukázat na to, co je tou evropskou přidanou hodnotou. Děkuji, pana, pane Tarande. Měli bychom se připravit na to, abychom se snažili spotřební dáň učinit eh, přitažlivější. Není to nejjednodušší úkol, ale to by skutečně znamenalo hlubokou diskusi. Pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Já také za sebe bych chtěl nejprve poblahopřát pracovní skupině poblahopřát vám, pane Monty. Myslím si, že je to vynikající výsledek a také bych chtěl moc poděkovat našim třem zástupcům, ještě kolegovi Frhovštatovi, Lamasurovi a Kalfinovi. Myslím si, že můžeme říci, že jste dokonce překonali naše očekávání tím, co jste předložili, takže na po prvním přečtení jsem skutečně nadšen tím výsledkem a nyní se musíme podívat, jak z toho udělat politiky. To znamená, už to zde mnohokrát zaznělo, máme zde otevřené zajímavé okno. Britským kolegům bych trochu chtěl říci, bavili jsme se o tom v Německu, že EU bude slabší bez Velké Británie, Velká Británie bude slabší bez EU a samozřejmě bude potřeba to o to jednat z hlediska rozpočtu a dopadů. V minulém roce jsme diskutovali zde v Bruselu, byl zde německý ministr financí, který vyjádřil velké sympanie té myšlence, ale potom také řekl, ano, ale Samozřejmě, když pokud Britové budou brzdit tuto otázku, tak by to všechno nebylo reálné. Nyní tedy už je jisté, že Británie odpus opustí EU a nyní je tedy období hodnocení. Buď tedy finanční ministři jako Štojbl se postaví za svá slova a řeknou ano, to je tedy myšlenka, kterou bychom měli intenzivně diskutovat, anebo na konci můžeme říci, že tedy to zabrzdíme, že dáme zpátečku a že tedy se musíme vůbec podívat na to, zda to můžeme udělat nebo ne. Já si myslím, že je to také skvělá zpráva. Opravdu vede se zde ta věcná diskuse o vlastních zdrojích a jak již zde několikrát zaznělo, ono to vyplyne nakonec těch diskusí Nemyslím jen z diskusí pana Šojbleho, ale také ostatních ministři, kteří samozřejmě někdy mluví tak, jak se jim to zrovna hodí. Mluvíme o vlastních zdrojích. Tam vlastně ministerstvo říká, vy máte přece vlastní zdroje, co ještě chcete? Máme vůbec právo na tyto prostředky, ale takže by se určitým způsobem zablokovaly ty diskuse a v okamžiku, kdy jde o víceletý finanční rámec, o roční rozpočet, tak potom zase se k tomu stavějí kolegové tak, jak to, jako by to byly jejich peníze. A samozřejmě bylo, které by raději viděli, kdyby zůstali v německém rozpočtu samozřejmě. Takže pro nás je zde určitý potenciál. Musíme dávat pozor na to, aby je zde samozřejmě potenciál v diskusi, ale aby vlastně se toho zase nepochopili ti pravicoví europopulisté. Je potřeba propojit téma EU a daní. Je to taková ta hra také na domácím písečku. Já jsem žádný, s žádným z těch kritiků EOS objevil, co říkají. Ani mě to nepřekvapuje, protože když jde o věcné debaty, tak tam hm, vlastně nemají příliš mnoho k tomu věcného, co dodat. Takže to ten první boj, který musíme, myslím, vyhrát, je vysvětlit, že nejde o vyšší daňové zatížení těch daňových poplatníků z Německa, ale že jde určité roz, jiné rozvrstvení a přesun a zjednodušení celé té diskuse o fina, ohledně financování evropského rozpočtu. E, o tom nemám až tolik starosti jako, ostat, jako můj kolega to Potom ty horní hranice toho, co EU by měla dělat, co by měla financovat, to by se mělo stanovit společně institucemi. V této míře, jak je to zde navrženo, samozřejmě, že příspěvky z národních e, rozpočtů, z HDP, vlastní, vlastních prostředků, že ano, musí se o tom komunikovat, musí to být vyvážené. A v, v tomto směru samozřejmě také prostředky do národních rozpočtů budou, uvol, se budou uvolňovat a tak, aby to nevedlo k vyššímu daňovému zatížení. A další bod, který považuji za důležitý a který bych chtěl zdůraznit, do kterém se zmínil José Manuel, je, je zde přehled ohledně nákladu o non-Europe před rokem byla zpracována nějaká studie. Všechno to, co evropské instituce v rámci legislativy v, poskytují v rámci služeb, ale Lamasur se také zmínil o velvyslanectvích, například o, o konzulárních službách například ty systémy povolování léku například bychom mohli zmínit které samozřejmě, ať už je výrobce evropský, americký nebo japonský, zajišťuje přístup na e, evropský e, jednotný trh. A tím vlastně on ušetří osoma, e, náklady za 28 národních schvalovacích orgánů nebo Ústavu pro kontrolu léčiv. A pokud to všechno takto si probereme a podáme, tak si myslím, že je to správný směr. Je zde otázka tisíc miliard euro, která je ve hře. A to si myslím, ten odkaz je velice důležitý. Stále bychom v diskusi se o tom měli zmiňovat, že na jedné straně samozřejmě zde máme náklady na financování evropských politik, ale jde o to, aby byly transparentní, užitečné, efektivní, aby měly evropskou přidanou hodnotu. A to, že vlastně nakonec Evropská unie sama o sobě také umožňuje výrazné snižování nákladů. Myslím si, že tyto dva body bychom měli zdůraznit, to je naše společ, náš společný úkol a měli, měli bychom se propojit v rámci frakcí, spojit, abychom měli tu údernou sílu při obhajování těchto argumentů. Musíme začít také diskutovat s médií u nás doma v jednotlivých státech. To, pokud Myslím si, když na konci jednání o víceletém finančním rámci šéfové a hlavy stát na, v té nové bodově rady se baví o tom, kolik přispívat nebo co využít peněz. Já si myslím, že ta Montyho zpráva by měla přispět také k zjednodušení toho, tak aby také eh, bylo správné poselství předáno novinářům. Děkuji. Merci. Děkuji, říká pan předseda. Je pravda, že abychom pokročili ku předu, tak je potřeba uvolnit brzdu, ale nicméně ještě musíme správně využít spojku. Nyní má slovo paní Toma. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla za sebe poděkovat panu Montimu a samozřejmě zástupcům parlamentu. Skutečně bych jim chtěla poděkovat a upřímně poblahopřát, protože vám něco přiznám. Já jsem se zmílila. Já jsem tomu nevěřila. Byla jsem velmi skeptická, bych tak řekla. A teď uznávám tady před vámi, že výsledek je skutečně nad naše očekávání. A mé, má očekávání byla chybná, takže blahopřeji a děkuji za vaši práci. Myslím si, že opravdu ten dokument, který jste předložili, umožní zahájit politickou debatu, zejména také s národními parlamenty, jak jste již řekli, a toto je velmi důležité, protože si myslím, že to je takový možný bod odblokování protože já jsem daleko skeptičtější, dovolím si to říct zde před vámi, ohledně možného odblokování v radě. V rámci revize víceletého finančního rámce se vedly určité diskuse s radou a chtěli jsme tedy, aby v příloze se uvedlo, zmínilo to téma vlastních zdrojů na příští víceletý finanční rámec. Byli jsme skutečně velmi, velmi opatrní. A já si myslím, že i když část byla hm, zapracována do toho dokumentu, a který je dokonce podepsán zástupci rady, tak si myslím, že jednomyslnost pro vlastní zdroje, nebo to nadšení v Radě pro vlastní zdroje nebude úplné, takže určitě to bude muset projít národními parlamenty. Také děkuji za ta kritéria, která jste zde výjmenovali, ta kritéria vlastních zdrojů s tou daňovou spravedlností, transparentností, to jsou všechno kritéria, která jsou dobrá, která nám umožňují udělat si přehled o jednotlivých zdrojích tak, aby a o těch, které upřednostňujeme. To je velice dobré, kvalitní a přínosný, velký přínos pro tu diskusi. Nyní bych chtěla položit několik otázek a vyjádřit určité dojmy, ale význam toho tématu pro mě, tedy zejména pro rozpočtový výbor, je opravdu zásadní, protože prostřednictvím těchto otázek můžeme vyřešit tři problémy. Vy jste říkal, pane Lamasure, mluvil jste o té subsidiaritě a za to děkuji. A souhlasím také s některými příspěvky, pan Kolma například, že všechno to bude platit nebo bude dobré za podmínky, že to bude nejen efektivní, ale dostatečné na evropské úrovni. Například jste hovořil o těch pobřežních hraniční, pohraničních hlídkách. Já si nemyslím, že ty síly, které jsme přidali, budou skutečně na výši těch potřeb. Takže pokud na jedné straně jak se zde přidáváme trošku na evropské úrovni a rušíme na národní úrovni, tak to vůbec nejsou optimální podmínky. A to je ale bohužel dnešní situace. Takže ano, rozpočtová subsidiarita, tu musíme považovat za určitý prostředek eh, pokročení ku předu, ale za podmínky, že to bude efektivní a dostatečné. Druhý důvod, to říkal la kolegyně Gardia Zabal, to je otázka té výše těch částek abych to zůstal. Pokud zůstaneme na stejné výši, na stejné úrovni, tak nebudeme moci splnit ty cíle, ty ambice. To je druhý bod. A třetí bod, to je skoro nejdůležitější paradoxně pro mě. Protože to je také určitý ten bod toho odemčení nebo odblokování diskuse. Je zde určitá zvrácená logika, kdy jako hlavní zdroj, téměř dominantní zdroj těch zdrojů Unie, jsou národní příspěvky, které tvoří mechanicky vedou k tomu, že dochází k rozpočtové regresi. Omlouvám se, pane Kolmane, ale pokud nebudeme ani diskutovat o případném zvýšení, ale spíše zde mluvíme o té regresi, takže to je opravdu zvrácená situace. Potom bych chtěla si vyjasnit dvě, tři věci. Za prvé, říká se zde, že jsou to stále ti stejní, kteří platí. Ne, nutně tomu tak není právě. Roz, rozsah daňových záležitostí. Děkuji, Ivajlo, že jsi se o tom zmínil. Protože skutečně si myslím, že ta otázka, která vyvstává, je právě, že neplatí stále ti stejní. A když zde hovoříte o té daňové spravedlnosti, vyváženosti, rovnováze, myslím si, že se to tak jmenuje, to kritérium číslo jedna, tak to je právě prostředek pro to, abychom jak si udělali sympatičtější nebo zatraktivnili ale ne, ono to téma samozřejmě není ze samotné své podstaty sympatické, ale otázka zní, pokud chceme odblokovat ten proces, tak jaké daně by mohly být příjemné nebo sympatické pro naše občany? A oni jsou takové, protože já si nem, pokud nebudou naši občané s námi, pokud nás nepodpoří, já, tak se nám to asi nepodaří, protože to neprojde radou přímo to pro, bude procházet rado, ale vlastně to prochází přes občany, takže skutečně je potřeba, abychom hledali ty sympatické takzvaně daně a oni existují. Nebudu, nechci hovořit příliš dlouho, ale jsou to ty náklady, určité rozvoj, roz, nové rozložení zdrojů. Kdo na koho se zaměříme, abychom získávali nové příspěvky. Ta debata pouze začíná, takže já se nechci příliš o tom šířit, ale otázka na pana předsedu Montyho a také na předsedu Artui. Jak to bude pokračovat? Jaké bude, jaký bude ten okamžit, to okamžité pokračování z hlediska postupu, perspektiv? Máme zde zprávu rozpočtového výboru, kde zpravodajem je pan Levandovský. Máme zde di- dialog, takový ten zahájený tedy s národními parlamenty a možná také s našimi občany tedy nad rámec národních parlamentů. Dále je zde dialog s radou a zde se obracím na spoluspravodaje pana Olbrich, ta mého oblíbeného. Potom zde také máme přípravu budoucího víceletého finančního rámce, takže máme nástroje, jak vidíte ty záležitosti, jak se budou propojovat a jaký bude ten další program ohledně těch otázek. Děkuji, paní Toma. Ano, povedeme tuto debatu o těch sympatických daních a spravedlivých daních. Je zde potřeba pedagogika. Pan Manka, poslední pří, eh, řečník. A, pan Monty Děkuji, pane předsedo. Pane Monty, vy a členové vaší skupiny jste dělali skvělou věc. Vytvořili jste mezi námi pozitivní atmosféru a to je samo sobě obrovská výhoda, které musíme využít. Včera v noci jsem si přečetl zprávu, dokument jsem dostal pozdě, nevím, kde, kam se poděl, pan Tarant o tom také neví. Dělám se legraci podrobnostem se dostaneme v následujících týdnech. Ale jsem rád, že jste vycházeli při vaší práci ze zdrojů, které poskytli akademici ze Slovenské akademie a z Vídeňského institutu. Vážím si, pane Monty, toho, že jste objevil nový formát spolupráce mezi institucemi. A samozřejmě uvidíme, jak to budou brát instituce, až to přečtou protože i při pokračování viny, kterou jste zahájili, přijdou i překážky. Zmínil jste ve vašem příkladě společnou vnější službu a je tu celá řada dalších příkladů a problémů. Musíme se vynout deformacím i toho typu, že když dnes snižujeme počet úředníků v evropských institucích o a občané si říkají, ano, sníží počet úředníků o 1400, na druhé straně, které instituce, aby splnili tento úkol, propustí i ty, kteří se jim hodí, třeba tlumočníků, a tyto tlumočníci potom chybí. A tyto instituce potom zaměstnávají externě. Avšak vykazují, že splnili úkol a ještě zaplatili odstupné. Takže takové deformace je třeba obejít. A aby nám občané EU uvěřili, musíme tyto politiky vytvářet racionálně a upřímně. Od roku 2013 Rada odmítla otevřít otázku vlastních zdrojů, i když v Evropském parlamentu jsme byli poměrně jednotní. A tedy se v některých eh, rada, vládách objevil názor, že po odsouhlasení vlastních zdrojů už nebudou moci ovlivnit rozpočet. Není to pravda samozřejmě, protože u rady ve schválcím procesu rozpočtu se neoslabí ale musíme být opatrní a připravení, protože odpor proti skvělým řešením může vzniknout a vznikne. A i zde musíme vytvořit formát tak, jak jste to vytvořili vy, pane Monty. Držím nám palce a věřím, že ten proces dotáhneme do úspěšného konce. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Manko. Vzhledem k pokročilé hodině chci položit otázku. Rozpočet eh, to jsou prostředky pro určitou politiku. A otázkou je, co chceme dělat s Evropou a jaké pravomoci si přejeme svěřit Evropské unii. Které pravomoci jsou státy připraveny převést, protože třeba říci, že v období globalizace nemají možnosti vykonávat a když je přejdou na Evropskou unii, tak bychom mohli nalézt skutečnou svrchovanost. Ve vašem uvažování je představitelné, že kdyby takové převody svrchovanosti by byly, když si uvědomí, že efektivnější to vykonávat na evropské úrovni a členské státy by tak ušetřili a bylo by možné dát k dispozici evropského rozpočtu to, co je stál výkon této svrchovanosti s určitou prémií, abychom je podpořili, protože by se ukázalo, že levnější to dělat společně, než když se sčítají pouze ty národní výdaje. A nyní dám slovo předsedovi Montimu, panu Lamasurovi a Kalfinovi, kteří to doplní svými odpověďmi a komentáři. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Musím říci, že tato výměna názorů je velmi pozbuzující, protože jde daleko za rámec mých očekávání. A chci poděkovat eh, všem členům i vám za pozitivní vyjádření k naší práci. A chci ještě jednou zdůraznit, že to skutečně byla práce kolektivní a chválím kolegy z parlamentu i z dalších institucí. A jsem velmi potěšen, že zde vidím eh, různé členy sekretariátu, kteří odvedli pro nás skvělou práci. A je také pravda, že jsme zapojili řadu vědeckých eh, institucí a think tanků, protože to je politická zpráva, ale víme ze zkušenosti, že politické zprávy mohou být brány vážně pouze pokud mají e, solidní odborný a analytický základ. Přál bych si opětovat doznání paní Toma. Musím se doznat, jí a výboru obecně, že jedna tajná motivace mé práce v této skupině byla obrátit paní Toma a docílit toho, aby právě zavrhla svou původní nedůvěru v eh, dokončení této práce. A věřím, že toto vzájemné uznání, což je zásadou v naší unii, je dobrou předvzestí pro vyústění naší práce. A pane předsedo, já bych se chtěl stručně dotknout některých otázek, které byly zmíněny. A jako vždy budu velmi vděčný Alénovi a Ivajlovi, pokud eh, doplní mé vyjádření a přidají svou přidanou hodnotu. Jedna zajímavá věc, a myslím zejména na zpravodaje, tedy stále zpravodaje a koordinátory. Jedna zajímavá věc se týká následujícího. Snad díky oběma prvkům, tedy VFR a Brexit, které jsou na obzoru, není možné si představit, že vlastní zdroje by se mohly dostat na pořad možná dříve, než se očekávalo, jako kompenzační nástroj k tomu, co bude scházet. A myslím, že to je velmi zajímavé, zřejmě i rozumné, ale současně, protože nové vlastní zdroje jsou něčím novým, může trvat eh, déle a ne kratší dobu, než budou řádně připraveny a uvedeny do praxe. A snad eh, by mohlo být určitým námětem, že by nové zdroje měly podobu doplňků zavedených eh, stávajících forem zdanění v členských státech a mohli by spojovat výhodu včasného nástupu na scénu a nedostatku, tedy toho, že bychom s tím experimentováním nezačínali od nuly. To je koncept, který mě napadl souhlasil bych, že zde může být obecná zásada, že tyto zdroje, které se odvíjejí od komunitárních pravomocí, by v zásadě mohly být eh, předem určeny pro rozpočet společenství. Jsem si jist, že zejména co se týče regresivního účinku, spolehání se na DPH, jak uvedli kolegové, kteří mají řada, řadu kumulovaných představ o DPH, když odpověděli, jedna, jeden vystupující zmínil když vyjádřil pozitivně názor na naši zprávu a za to jsem velmi vděčný. Řekl, možná ta zpráva trvala déle, než se, jsem očekával. To je velmi zajímavá věc. Ta zpráva se převala dlouho. Avšak myslím, že ve všech třech institucích byla zakořeněna představa, když se připravovala připravovala mandát pro naši skupinu, a to bylo v roce 2014, na začátku roku 2014, a tam byl stanoven termín konec roku 2016, což je velmi velkorysá lhůta. A samozřejmě jsme si mysleli, že by bylo domýšlivé a nevážné připravit zprávu, aniž bychom plně využili tuto dobu a zpráva byla dokončena v prosinci 2016 a nyní jsme zde. Hovořím o moudrosti, protože tolik věcí se stalo v posledním roce, v posledním roce existence naší skupiny, že kdybychom měli uzavřít zprávu, řekněme, v polovině roce 2015 nebo na konci 2015, což by bylo technicky možné, tak bychom nemohli nabídnout názory na dopad Brexitu, na souvislost mezi rozpočtovými aspekty a novými nastupujícími funkcemi EU u migrace a podobně. Takže bychom snad měli poděkovat třem institucím ne tak za to, že jsme dostali hodně času, ale že se předpokládalo časové rozpětí, které bude tak bohaté na milé či nemilé nové vývoje v Evropské unii, které mají dopad na to. A jedna, jeden stručný komentář k tomu, jaké budou bezprostřední následné kroky, to je na předsedovi Artui, aby odpověděl, ale za sebe řeknu, a myslím, že i za své kolegy v skupině, že v té míře kdy pedagogická práce musí být odvedena, abychom vysvětlili veřejnosti práci, kterou před, dnes předkládáme, a abychom vystoupili ve veřejných diskusích. Myslím, že se na nás můžete spolehnout, pokud to bude považováno za užitečné. A tím se dostávám k úplně poslednímu bodu. Jak někdo z vás vedl mezi dneškem a volbami, které nastanou v členských státech, a ty volby se mohou jevit jako překážky pro vážné diskuse o těchto otázkách. Ale to je věc, kterou bych chtěl zmínit zde veřejně v této veřejné diskusi s pedagogickým nábojem. Chci vyzvat členy vlád, předsedy vlád, ministry financí, aby se dopustili následující úvahy. Volební a nehovořím ani o referendech. Volební perspektiva je problematická všude v Evropě a je doslova výbušné hovořit o Evropské unii v domácích politických diskusích. Řada stran, které sdílejí odpovědnost v exekutivě, ať už sami nebo v koalicích, považuji za problém, jak zmínit téma Evropské unie v souvislosti s euroskeptickými nacionalistickými stranami a podobně. Já eh, nepoužívám termín populistické strany, ale možná tito předsedové vlád a ministři financí by mohli uvažovat následovně. Snažíme se uspokojit obojí, jak euroskeptiky, nacionalisty, v zásadě tím, že se snažíme být velkorysí finančně, to jest ve snaze maximálně snížit daňovou zátěž ve své zemi, tak, abychom získali alespoň jeden bod v tom hodnocení stran. Ale možná by měli také zvážit, že důvody, proč v řadě z našich zemí řada hlasů jde právě k těmto stranám, pravděpodobně nesouvisí tolik s úzce ekonomickými aspekty, s úrovní zdanění s kupní sílou občanů, ale v dnešní době více souvisí se zásadními existenciálními obavami týkajícími se migrace, oprchlíků, terorismu, vnitřní a vnější bezpečnosti. A dále bych chtěl říci, premiérům a ministrům. To jsou vlastně konkrétní veřejné statky, nikoli statky, které jsou na prodej v supermarketu díky vyšší kupní síle. A vy vždy tvrdíte, že jednotlivé členské státy nejsou schopny poskytovat eh, tyto veřejné prvky které by zlepšily skutečné podmínky pro vaše občany, protože se budou cítit bezpečnější ve spořádané společnosti. Takže možná je ve vašem zájmu také z volebního hlediska zvažovat, zda byste neměli zdůrazňovat eh, vyšší úlohu pro Evropskou unii, protože to je asi jediná entita, která je schopna poskytovat tyto věci, po kterých zoufale touží vaši voliči a občané. Ale pokud eh, považujete některé nové funkce jako náležící na úroveň EU, tak můžete snad být připraveni udělit, udělat ten poslední krok pokud chceme být tedy důvěryhodní a odpovědní, nové vlastní funkce asi budou potřebovat nové vlastní zdroje. A z tohoto hlediska si myslím, že zastánci Evropské unie a aktivnějšího rozpočtu by dle mého názoru neměli být tak ostýchaví a měli by zaujmout eh, aktivnější postoj. A samozřejmě by si měli přečíst eh, pečlivě naši zprávu. Například eh, vidím v dnešním Handelsblatu online komentář od někoho, koho si velmi vážím, Jence Špána, kterého si velmi vážím a který je náměstkem ministra financí Německa. A v naší zprávě je uvedeno, Nemělo by se to týkat více prostředků pro rozpočet EU, ale jde o lepší využití prostředků jsem přesvědčen, že správný výklad naší zprávy by měl být eh, velmi upokojivý pro obavy této vysoké osobnosti a také pro další členské státy a další představitele těchto vlád. Děkuji vám. Děkuji to, co jste teď řekl, tak asi zopakujete na tiskové konferenci. Pan Lamasur chce něco doplnit? Pan předseda Monte už odpověděl na většinu otázek. Ještě dva, tři body. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich mm, poděkování a blahopřání a Montagnon, která vlastně držela to pero v ruce a sedí velmi skromně tam v poslední řadě posluchačů. A zvedněte se, ukažte se nám. To byla velmi blízká naše spolupracovnice a pana Maria Monteho za Evropskou komisi a potom samozřejmě Envitre, která byla v čele týmu, které také zatleskáme, která pomáhala parlamentní delegaci. Mario Montev odpověděl na většinu otázek a já se zmíním o velmi inteligentní připomínce, není překvapivá z jeho strany, Gerard, kdy Gerard Depre řekl, nakonec v okamžiku, kdy se rozhodneme, budeme rozhodovat o evropských politikách, které eh, budou zahrnovat veřejné příjmy, tak tyto příjmy vlastně půjdou nejdříve do evropského rozpočtu. A z tohoto hlediska jsme asi zmeškali, propásli velmi důležitou příležitost a já za to přijímám odpovědnost. Jakožto křesťanský demokrat by mě to, bych musel být více než 100 let v očistci, protože jsem přebyl předsedou tedy rozpočtového výboru. Ano, už tedy to přiznání vlastně tvoří už takový polehčovat, ulehč, okolnost, ale znamená to to Eh, ta, proda, ta dražba, nebo to, co nazýváme to, ty, to, to znečištění tedy. Evropská komise ve svém prvním hodnocení se zmí, zmílila, protože to první hodnocení nebo první systém byl špatně zastaven. Přináší to ročně 30 až 40 miliard euro. A tedy právní základ evropský, určitý trh těch emisních povolenek, a v radě ministři financí to považovali tak, že by to automaticky mělo jít do národního rozpočtu a nikdo nereagoval. Je jasné, že bychom se měli vyhnout tomu, aby se to budoucnu opakovalo. Ty jsi uvedl vynikající příklad. Já bych ještě k tomu doplnil dvě věci. Jednak Evropský kulatý stůl, to je to schromáždění velkých eh, evropských podniků, pracuje na myšlence, která se mi zdá nesmírně důlež- zajímavá, která spočívá v tom, že řekneme, nyní všechny ty nové budoucí problémy, zejména nové technologie, ale nové technologii, zejména bio, zdravotnická a tak dále. Můžou zde být určité etické, právní problémy, se mají řešit na evropské a nikoliv na národní úrovni. Měli bychom si říci, že budoucnost patří Evropské unii a nezavřeme vlastně, ne, nerozdělíme budoucnost do 28 různých eh, systémů. Je prostě absurdní, že bychom řekli, budeme mít 28 národních eh, eh, zákonů o ochraně digitálních elektronických údajů. Ty už jsem vzal slova z úst. Naši bričtí přátelé v určitém okamžiku se zmínili možnost mít Google Tax, o tom se hovořilo, ale vzhledem k těm konkrétním velmi choulostivým problémům digitální, nemůžeme mít prostě 28 různých systémů. Potřebujeme jeden jednotný evropský systém. A ještě jsem chtěl k této věci říci, že pokud jde o harmonizaci daňového základu, zdanění tedy zisku podniků, společností, podle toho, co jsme udělali už před 30 lety ohledně DPH, tak Evropská komise po mnoha návrzích parlamentu a těch skandálech LuxLeaks předložila projekt harmonizace nazývaný CCCTB, a já, já jsem jeden, nebo budu jeden ze spoluspravodajů ve výboru Econ a v tom návrhu, který jsme předložili, je uveden návrh spočívající v tom v okamžiku, kdy harmonizujeme základ určitých daní, to už je případ DPH. My navrhujeme, že se k tomu připojí jeden nebo dva body DPH pro financování evropského rozpočtu. Pokud zítra se to stane a doufáme v to a pracujeme na tom, i u zdanění zisku společností, tak potom k tomu budeme moci připojit také dva nebo tři body zdanění nebo té daně společností z členských států. A já samozřejmě souhlasím s připomínkou, která zde zazněla, že to ještě nestačí. A v podstatě vytváříme světové politiky a pak na to máme určité eh, almužnu na to financování. Musíme z zmnožovat, znásobovat samozřejmě ty prostředky. Já bych chtěl uvést takový kary, zjednodušený humoristický příklad. Eh, Turecka, ten, eh, tam procházejí uprchlíci, ten exodus uprchlíků ze Syrie a nemáme dostateč peněz EU, tak jsme vytvořili fond, který je z velké části financovan příspěvky z HDP členských států ale je zde zhruba šest takovýchto fondů. Máme zde tu slavnou tabulku, kterou jsme před chvílí ukazovali v rozpočtovém výboru. Máme zde poměrně solidní základ, abychom si řekli, tak pracujeme seriózně. Ve skutečnosti evropské politiky eh, nás stojí více než 1%. Je potřeba připojit ještě všechny ty další satelitní rozpočty, které se financují za určitých neprůhledných podmínek, nedostatek parlamentní kontroly. Evropský parlament je mimo hru a národní parlamenty, co se týká Turecka, Německa, tady toho fondu, tak myslím si, já nechci spochybňovat Francii nebo jiné země, Vysvětlovalo se to v národním schromáždění, že to byla dohoda podepsaná na národní úrovni a že prostě musíte hlasovat pro to a není jiná možnost. Takže já si myslím, že je potřeba zdůrazňovat tuto, toto znásobování, duplikování, kdy se zavedl systém, který už nikdo neovládá, který vede k nedostatečným prostředkům, ale nikdo ho nekontroluje, nikdo nad ním nemá kontrolu. A to je samozřejmě špatné. Nevracím se k DPH o které se zmínil kolega Tarán, který ostatně už zde není. Děkuji. Uh, uh, já bych eh, se chtěl zmínit o interparlamentární konferenci, která se uskutečnila před pár měsíci. A ta podle mého názoru překonala své očekávání, protože eh, ty Eh, příspěvky eh, národních parlamentů byly takové, že eh, se nehovořilo že obvykle se hovořilo o zdanění, o zátěži pro národní parlamentu, ale tentokrát ne. A, a samozřejmě e, byli e, i spousta socialistů, a to bylo velmi dobré, e, říkali, že ta, ty rabaty nebo ty slevy se musí změnit, že nesmí být. Hovořilo se o větším podílu národních příspěvků. A, a v to všechno se objevuje v této zprávě a jsou zde praktická, je zde praktické vodítko, jak to dosáhnout. A je zde i příležitost angažovat národní parlamenty, které převezmou odpovědnost za úpravu daní. Já si myslím, že právě národní parlamenty rozhodují v oblasti eh, daňové. Takže jsem rád, že o tomto všem se hovoří. Samozřejmě je zde i inovace. Eh, interparlamentní konference eh, občas musí být, ale fakt je, že na úrovni národních parlamentů jsem rád, že budeme pokračovat s touto zprávou. Děkuji, takže tímto uděláme závěr. Děkuji vám. Paní Toma říkala, i když si myslela, že to je nemožné, tak oni dokázali nemožné. Montyho skupina. Myslím si, že jsme dosáhli konce určitého cyklu. Samozřejmě nikdo nemůže popřít, že Evropa je dnes v nebezpečí a skutečně musíme využít rozpočtu jakožto pedagogického nástroje. A to je to, co vy jste udělali. Takže vy jste vlastně udělali takové svědectví. Vy jste se zhostili dobře vašeho úkolu a nyní je míč na hřišti rady, komise a parlamentu. A co se, pokud jde o parlament, tak jsem přesvědčen a naši zpravodajové pan Depre a Levandovsky budou na výši a jsem přesvědčen, že hned se chopíme této zprávy a začneme se jí zabývat v rámci perspektivy příštího víceletého finančního rámce. Ty úkoly, ty výzvy jsou obrovské. Evropa dnes, dnes nemluví dostatečně k občanům a rozpočet je naprosto nesrozumitelný. Je to rozpočet pro státy, nikoliv pro občany. Takže my musíme více mluvit k občanům tak, aby rozpočet byl pro ně srozumitelnější a abychom mohli prokázat, že je zde evropská přidaná hodnota. A to je naše povinnost. My musíme také ukázat, že je zde parlamentní přidaná hodnota a že zde neprovádíme jen nějaké takové cvičení, nějaké simulace, jen tak, abychom něco dělali. Hovořil jste o meziparlamentní komisi, která se bude konat na začátku února. Myslím si, že bude vhodné, abychom mohli už od února v rámci meziparlamentní komise předložit tu vaši zprávu tak, aby se zahájila debata i s národními parlamenty. Takže ještě jednou, pánové, velice vám děkuji. Čeká vás nyní tisková konference na chodbě vedle. Takže vaše práce ještě není samozřejmě skončena. Nadále vám tedy držíme palce. A myslím si, že vám můžeme říci, že máme vůli energii, ty otázky, připomínky, které zde zazněly, vyjadřují velké myšlenkové bohatství. A pokud jsme u konce se zdrojí, tak si myslím, že to je nejlepší stimulace pro provádění a lepších politik. Takže děkuji, ukončuji schůzi. A ještě jsem vám chtěl říci, že příští chůze se bude konat 25. a 26. ledna a že v 11 hodin 45 se bude konat schůze koordinátorů. h 45 à 12h30.